angažovanosti strategie vnitřní bezpečnosti EU a těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Thank you very much, madam. Děkuji, paní komisařko. No a tím uzavíráme diskusi o této zprávě. Zítra budeme o ní hlasovat. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Zpráva Cornelis de Jong přístup EU k trestnímu právu. Prosím, slovo má zpravodaj na čtyři minuty. Trestní právo to není len tak ledajaký téma. Zahrnuje totiž omezování práv odsouzených a někdy i podezřelých. Samozřejmě, že za určitých okolností je i odůvodněné tato práva omezovat, ale musíme to umět řádně zdůvodnit. Jak se jasně říká, tak i charta základních práv, i mezinárodní zákony musí být respektovány. Máme před sebou dvě hrozby. Jednak my jako politici eh, veřejné sdělovací prostředky se zajímají mnohem více než v minulosti o spravodajství eh, v trestné eh, činnosti, což znamená, že eh, politici, média, všichni jsou vlastně určitým způsobem ohroženi. Politici se tomu snaží čelit tak, že se snaží přijímat novou legislativu, případně apelují na komplexnější legislativní rámec a lepší vymahatelnost, tak aby ti občané občané evropští, kteří něco spáchal, byli odso- je, bylo možné odsoudit ale mm, bohužel tím na tu hrozbu nereagujeme přiměřeně. Tady nejde o dosahování krátkodobých eh, cílů. Než začneme přijímat nové zákony, tak musíme promyslet jejich důsledky. Je opravdu um, skutečností, že pouhým přijetím zákonu jsme schopni um, efektivně čelit kriminalitě, eh, jsme opravdu zainteresovaní na dlouhých trestech anebo spíše na tom, jak pak eh, se ukázat před veřejností. Druhá hrozba eh, pochází z Bruselu. Zde v Bruselu jsme zvyklí, že eh, si snažíme využívat těch toho, co nám skýtá Lisabonská smlouva i v oblasti harmonizace, eh, včetně eh, harmonizace i eh, trestního práva hmotného, ale pouze by se to mělo dít, je-li to nutné. Takže oblast působnosti se vlastně rozšiřuje a zároveň máme touhu vztahovat to i na nové typy trestné činnosti. Zároveň však musíme zohlednit i kulturní rozdíly mezi zeměmi. Například Například takzvaná politika záchranné brzdy, což znamená, že členský stát, pokud se domnívá, že navrhovaný právní předpis dotýká základních aspektů jeho systému, může proti tomu protestovat, by měla být použita pouze mimořádně, ale zároveň musíme respektovat i národní tradice a čelit určitýmu pnutí, určitému pnutí. Takže mm, ne, na druhé straně nechceme roztříštěné zákonodárství, které bude Um, nekoordinované. Eh, aniž bychom měli přesvědčivé důvody, eh, tak eh, nesmíme se pouštět do změn, které nebudou promyšlené. Má zpráva hovoří o tom, že by se k trestnímu právu nemělo sahat jako k takové aréně, kde se určití politik si budou pouze předvádět. Je důležité vždy myslet na tu přidanou hodnotu a ta musí být statisticky prokazatelná. Musíme se rovněž ujistit, že než začneme e, uskutečňovat změny, tak musíme vyčerpat všechna jiná účinná řešení a musíme mít i studie, které potvrdí nutnost zavádění nových zákonů. Zároveň musíme být konzistentní, e, soudržní, tak, aby všechny evropské instituce, včetně Evropského parlamentu, byly schopny se změnou zákonů zákonů souhlasit. Nekoordinované, roztříštěné trestné právo není dobrým trestním právem. Děkuji členům výboru Libe za podporu a doufám, že právě taková meziinstitucionální pracovní skupina zlepší spolupráci s radou, s komisí a zlepší situaci v té oblasti a já jsem přesvědčen, že když budeme spolupracovat, tak nové zákony budou pouze zaváděny v případě eh, nutnosti. Děkuji mnohokrát. Teď tedy přejdeme k procesu Catch the Eye a dám slovo panu Vosovi. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl velice srdečně poděkovat panu kolegovi De Jongovi za jeho angažmá, s níž se pustil do vypracování zprávy, která je nesmírně vyvážená a je báječné, že jsme také v malých krocích se mohli přiblížit k těm obsahovým záležitostem. Proto mu musím dát za pravdu a je dobré vidět, že vlastně v každém členském státu Trestní právo mm, má různou tradici a proto potřebujeme různé metody, jak se mu přiblížit. A proto je třeba používat celé instrumentárium, eh, kdy se jedná o to, že bychom mohli eventuálně narušit základní právo, čili ústavu, eh, zejména v oblasti trestního práva hmotného. A proto si myslím, že bychom mohli uvažovat o určité koncepci, abychom nepostupovali tak, že bychom nejprve udělali to, co jsme udělali s evropským vyšetřovacím rozkazem e, že je třeba, e, abychom prostě to udělali obráceně. Já vím, že už mi uběhl čas, takže bohužel už musím skončit, ale rád bych, abychom nejprve udělali tu metodu a teprve poté prostě nějaký zákon či předpis. Děkuji srdečně. Děkuji mnohokrát, pan Albrecht. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážená paní komisařko, já bych vlastně chtěl zdůraznit to samé jako pan Fos přede mnou. Je skutečně nutné, abychom tuto velmi dobrou zprávu pana De Jonga využili ke koordinované strategii, kterou potřebujeme v trestním právu, tak abychom mohli trestní právo harmonizovat tím, že nebudeme zdůrazňovat pouze krátkodobé zájmy v jedné oblasti, ale že budeme zohledňovat i ty dlouhodobé systémy, systematické věci tohoto systému, eh, které jsou pro nás tak důležité. Eh, bude potřeba spolupracovat s kolegy z justičního rezortu, je potřeba podívat se na to, jak můžeme spolupracovat v této věci. Jak vidíme, rada má určité problémy spojit tyto obě perspektivy, tu krátkodobou i dlouhodobou. Pokud jde o minimální standardy v trestním právu, samozřejmě tak ty budou také znamenat určité obtíže eh, združení perspektivy parlamentu a rady. Já doufám, že komise zde bude hrát eh, roli tak důležitého prostředníka. K to, o to vás chci poprosit, za to vám předem děkuji. Děkuji, pan Vaken. Uh, thank you. Děkuji. Tato zpráva potvrzuje to, před čím jsem své voliče v Londýně a Angličany už dlouho varoval, totiž, že EU má v úmyslu vytvořit svůj vlastní trestně právní systém. E, to už je pokročilý projekt stádium, e, je pokročila a já jsem sám o tom napsal zprávu. E, vytvoření Evropského policejního státu. Nepotřebujeme unijní systém trestního práva v Anglii. Máme něco, čemu se říká common law, to je systém práva, který se vyvíjel tisíc kové právo a um, um, v rámci Magna Charty a habeas corpus, to jsou principy, které se může e, přidržet každý občan, ale nyní v novém systému by pouze na základě e, cáru papíru e, třeba vymyšleného obvinění mohl být vyslán do kterékoliv jiné evropské země a tam držen být měsíce a léta angličtí, škotští eh, občané mají prověřený systém, ale evropský systém by provedl to, co provedla jednotná měna pro evropské hospodářství. A nyní pan Pilk. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes se zaobíráme tím, jak by bezpečnost v Evropské unii měla být zaručena natrvalo. To bylo obsahem poslední zprávy a vlastně nepřímo je to také cílem. Můžeme se podívat na veškeré strategie paní komisařky Cecílie Malstroje. Mohli bychom si přát, ale jakékoliv, ale pak, když se nepodaří, je prostě skutečně prosadit také a sice v celoevropském měřítku, tak bohužel nebude mít taková strategie žádný účinek. A proto se domnívám, že i trestní právo by mělo být harmonizováno v celoevropském měřítku, samozřejmě se zohledněním jednotlivých vnitrostátních tradic, ale přece jenom by mělo být cílem pomocí harmonizovaného trestního práva prosadit to, co potřebujeme v bezpečnostní oblasti, co potřebujeme v potírání organizovaného zločinu, v ochraně vnějších hranic a k potírání kyberkriminality. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Paška. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já souhlasím s tím, že by se v rámci smlouvy mělo nadefinovat určité předpoklady k tomu, abychom mohli přistoupit k tvorbě společného evropského práva. Ale chtěl bych upozornit na to, jak složitá bude tato cesta a jak citlivá je to oblast Evropě máme do tradicí, ať už společenských nebo justičních, z nichž rostlo právo určitých zemí nebo regionů. Už zde zazněla výhrada z úst britského kolegy, který upozornil na to, že například britské ostrovní zákony řeší určité justiční otázky jiným způsobem, že tam máma pravidla precedenčního práva, zatímco evropské kontinentální právo se drží jiných pravidel. Například v mé zemi se opíráme o rakousko-uherský právní základ a jsem přesvědčen, že například skandinávské země se opírají o zcela jiná pravidla. Takže z toho plynou určité rozdíly právních systémů a ty budeme muset zvažovat velice pečlivě a já osobně jsem skeptik v té oblasti, že se to vůbec vůbec podaří. Děkuji, pane. Děkuji a nyní dávám slovo paní komisařce pro uzavření tohoto tématu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu zpravodaji za to, že převzal tuto iniciativu a připravil zprávu o tomto tématu. Velice dobře to souvisí s komuniké o politice proti kriminalitě Evropské komise, která, které bylo vydáno minulé září. Já jsem velice ráda, že toto komuniké dosáhlo svého cíle tím, že tedy vyvolalo debatu v a vně institucí. To byl právě záměr komise. Schrnout eh, principy a legislativu v oblasti trestního práva tak, aby se posílila politika EU v rámci nového právního rámce Lisabonské smlouvy. Eh, pan De Jong se tohoto cíle velmi dobře drží a já jsem mu za to velmi vděčná. Jasná transparentní pravidla pro to, kdy se bude evropské trestní právo používat, jsou zásadní. Plně sdílíme názor pana zpravodaje, že jakákoliv legislativa na úrovni EU musí plně respektovat principy subsidiarity a proporcionality. Samozřejmě všichni víme a z rozpravy zde je jasné, že trestní právo je velmi citlivá oblast a existují zde obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, to je samozřejmě nutné zohlednit. Vzhledem k tomu je nutné, abychom zajistili plné respektování práv zajištěných ať už chartou základních práv a svobod nebo Evropskou umluvou o lidských právech pro veškerou legislativu v oblasti trestního práva v EU. Je potřeba lépe pochopit vzájemně své trestně právní systémy tak, abychom zjistili, jak je možné tyto systémy harmonizovat, kde to je nutné a abychom zároveň respektovali různé právní systémy a právní tradice v členských státech. Evropské trestní právo chce posílit evropskou politiku a toto je nutné pouze v určitých konkrétních oblastech politiky. Nicméně může to představovat obrovskou před, přidanou hodnotu. To vnímáme například v oblasti environmentálních trestných činů, kde byly přijaty dvě důležité směrnice v letech 2008 potažmo 2009. To byly první nástroje trestního práva EU eh, v rámci běžného legislativního postupu. Užitečná spolupráce Komise a Evropského parlamentu stanovovaly příklad pro práci do budoucna. Vnímáme důležitost společných evropských pravidel také vždy, když hovoříme o možných um, nástrojích pro boj s manipulacemi trhu a podobnými trestnými činy. A zde je jasné, že pouze s důvěrou investorů budeme moci vyslat e, jasný signál, pokud jde o tvorbu společných pravidel. Chceme-li, aby evropská společná politika byla efektivní v této oblasti, Eh, musíme zohlednit těch 10 eurotrestných činů, které mají jak nadhraniční rozměr, tak jsou velice vážné. Je potřeba v této oblasti vytvořit konkrétní legislativu, zajistit uplatňování náležitých sankcí a definování trestu. Eh, jednáme zde například o směrnici proti obchodu s lidmi a proti sexuálnímu zneužívání dětí. Rovněž finalizujeme diskuse nad směrnicí o kyberkriminalitě a na stole máme také návrh o konfiskaci majetku z organizovaného zločinu. Všechny tyto a další iniciativy přispívají k pragmatickému systému interpretace konceptu eh, minimálních základních platných pravidel a představují důležitou referenci pro další rozvoj trestně právních aspektů na evropské úrovni. Chceme vytvořit koherentní trestně právní politiku na úrovni EU. To bude vyžadovat ještě mnoho diskusí o mnoha tématech. Evropská komise eh, v nedávné minulosti vytvořila eh, expertní komisi, která se poprvé setká v červnu. Samozřejmě budete, eh, získáte příslušnou zprávu. Tato komise je složena z akademiků a dalších odborníků a bude představovat fórum pro diskuse o důležitých otázkách v oblasti trestně právní na úrovni EU a bude nám poskytovat poradenství co do nejlepšího možného dalšího postupu. Plně podporujeme představené usnesení. Například podporujeme myšlenku jednoduchých formulací, které pomohou tvůrcům legislativy na úrovni EU při vytváření ustanovení o trestně právních věcech. Komuniké komise z loňského roku a tato zpráva, která zde obdržela takovou podporu, jsou dobrými východisky pro vytváření společné trestně právní politiky na úrovni EU. Velmi se těším na další spolupráci s Evropským parlamentem. Doufám, že se nám dosáh- spole- podaří dosáhnout našich společných cílů, to znamená prostoru svobody, rovnosti a práv pro naše občany. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní budeme diskutovat o zprávě paní Boskort výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku a dávám slovo paní zpravodajce na čtyři minuty. Vážený